aby se zde situace akusticky stišila. Zájení hlasování, zájení vysvětlení hlasování bude zhruba za 30 vteřin. Kolegyně, kolegové, nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. První bod bude doporučení pana Jaroslava Valensy o dohodě mezi EU a Liberii o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Jako první pan Jean-Luc Lumanchon na jednu minutu. Ce texte já jsem proti tomuto textu, protože eh, vychází z logiky vměšování se Evropské unie do přírodních zdrojů některých zemí a v případě Liberie situace je o to více nepřijatelná, že 50 lokální populace žije z rybolovu. My jsme ale eh, povolili odchyt 3500 eh, tun eh, tuňáka, které tímto způsobem budou odčerpány místním rybářům. Myslím si, že tato dohoda je naprosto nepřijatelná a v rozporu se zájmy místní populace. Děkuji. Nyní pan Andres Mamikins na jednu minutu. Paní předsedající, tato dohoda umožní evropským rybářům legální rybolov v ekonomické zóně u břehu Liberie. Toto zlepší ekonomickou spolupráci mezi oběma stranami, zejména v oblasti rybolovu tuňáka. V Liberii zhruba 12 HDP pochází právě z rybolovou. Je to vlastně poměrně malá část HDP, přičemž rybolov by mohl v liberijské ekonomice sehrávat daleko významnější roli. Děkuji. Nyní pan Daniel Henen na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Důvod, eh, proč hovoříme o eh, rybolovu cizích eh, ryb, je z důvodu ekologické, ekologické katastrofy, kterou toto způsobuje. Ovšem, toto, tato dohoda je symptomem širšího problému Sice jde o to, že jsme e, stále užší spolupráci EU povýšili na nejvyšší princip, který e, přesahuje úplně všechno. Je to proti e, životnímu prostředí a de facto stejným způsobem se snažíme udržet euro Eh, přestože to pro mnohé není výhodné, nebo udržujeme Schengen, ačkoliv to neodpovídá reálné migraci a tak dále. Čili eh, navzdory skutečné katastrofě, eh, kterou způsobila společná rybovná politika britským rybářům, se na ní neustále trvá a dále se rozšiřuje. Nyní pan Stefano Maulu na jednu minutu. Ah. Eh, tak právě jsem se dozvěděla, že nebude hovořit, takže další pan James Carver na jednu minutu. Já vám děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasoval proti tomu, samozřejmě proti, protože vidíme ekonomickou a hospodářskou katastrofu, kterou způsobila rybolovná politika evropské politiky ve všech eh, zemích Evropské unie. Nyní to vyvážíme ještě do afrických zemí. A vidíme, co ty dohody o rybolovu udělaly na západním pobřeží Afriky. Rozhodně to není způsob, jak pomáhat rozvojovým zemím. 600 tisíc eh, euro se dává jenom 34 různým eh, Eh, různým společnostem. A co to, jak vidíte, podívejte se, jaký to má dopad na rybolovnou komunitu po celé Liberii. Má to stejný efekt, který to má i v mnoha částech západní Afriky. A viděli jsme, že rybářům nejenom dochází zásoby, ale že je nyní nižší rybářské lodě z Evropské unie. Je to ostuda a je to eh, humanitární humanitární katastrofa. Nyní se dostáváme k dalšímu doporučení a sice k doporučení Gabriela Mata, dohoda o EU Mauritánie o partnerství odvětví rybolovu, rybolovná práva finanční příspěvek. Jako první pan Andres Mamikins na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. První dohoda byla uzavřena v roce 1989 a pak byla celá řada dalších dohod a snažili jsme se řešit stávající problémy. Nicméně pos- nakonec eh, teď Mauritánie byla proti vykládání eh, úlovku na Las Palmas a na Kanárských ostrovech a můžeme vlastně chápat logiku, eh, kterou tady sledují, ale chci tady zdůraznit, že komise by se měla této záležitosti více věnovat na zasedáních společného výboru. Eh, v Mauritánii není dostatečná infrastruktura která by byla požadována, pokud jde o um, vykládek uh, úlovku, ale pr- proto takové požadavky jsou vlastně nelogické. Děkuji a další je Daniel Hana na minutu. Zdá se, že už není. Eh, zdá se, že už není v tomto jednacím sále. Takže přecházíme eh, k zprávě paní Ruži Tomašic a budou to nové nástroje pro politiku soudržnosti. A jako první paní Kristina Morvaj na jednu minutu. Děkuji vám. Evropská unie pravidelně přichází s těmito koncepty a revolučními politikami a slibuje se změna toto tady výdám už posledních sedm lidí. Ale součástí této zkušenosti také je to, že se nic nemění pro obyčejné lidi, eh, zejména pro ty takzvané občany druhé třídy z nových členských zemí. My tady hovoříme o eh, komunity, eh, které se řídí rozvojovými cíly Nicméně eh, Evropská unie de facto staví rozvoji zejména venkova eh, nové překážky do cesty. My už žádnou půdu nemáme, všechno patří cizincům. Co malé a střední podniky, ty už také nemáme, poněvadž eh, nadnárodní korporace zničily de facto naše malé podniky a nemáme žádné národní vůdce a lidé odcházejí. Děkuji. A nyní ještě jednou pan Mamikins na jednu minutu. Lies paldies jums priekšsēdētais kundze. Děkuji, předsedající. Jak všichni dobře víme, eh, v plánovacím období 2014 eh, až 2020 eh, je kladen velký důraz na integrovaný Eh, územní přístup eh, v rámci politik soudržnosti. Máme dva eh, nové nástroje na místní úrovni, především je to tedy ten místní rozvoj a posílení investic územního charakteru. Na té regionální úrovni je třeba dosáhnout vyšších synergických efektů mezi veřejným a soukromým sektorem abychom mohli implementovat eh, územní eh, integrované strategie. Eh, máme k dispozici zdroje pocházející z různých pramenů. Máme k dispozici částku asi 16 miliard euro a my tento přístup podporujeme. Monika Makové. Děkuji. Nyní paní Monika Makové na jednu minutu. Mulțumesc Eh, tratatul de la Lisabona din 2008. Děkuji. Eh, Lisabonská smlouva z roku 2008 eh, stanoví, že územní soudržnost je jeden z hlavních cílů politik EU. Územní soudržnost musí být podporována kohezní politikou a strukturálními fondy. Fondy, které by měly zabránit prohlubování Mm, rozdílů mezi jednotlivými regionálními oblastmi, měli by podporovat eh, rozvoj a integraci eh, regionu EU. Eh, plánovací období 2014 až 2020 přichází s nástroj pro koordinaci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a podporuje udržitelný rozvoj. Růst by měl, eh, Rus by měl i spolupráce eh, v rámci sítí mezi jednotlivými aglomeracemi a eh, měli bychom se snažit propojit Evropu a zapojit i okrajové oblasti. A proto je třeba eh, dosáhnout eh, vyšší eh, integraci i v Rumunsku, kdy 47% populace žije ve venkovských oblastech a je třeba propojit tato území s městy, tak abychom posílili konkurenceschopnost těchto území. No. Děkuji vám. Nyní pan Hanan, ale ten zde není, takže nyní pan pospíšil na jednu minutu.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

A vypadá to, že zde není ani pan Stefan Malo, ani pan Stanislav Polčák, takže pravděpodobně je to eh, kvůli hladu. Takže nyní pan Bill Etheridge na jednu minutu. Thank you. Děkuji. Já jsem hlasoval proti tomuto opatření. Já hlasuji vždy proti všemu, co se dohodne ve výboru pro regionální eh, eh, rozvoj. Proč? Eh, protože lidé ve Velké Británii platí daně, a ty daně by měly být utráceny ve Velké Británii. A ne, neměly by se tyto prostředky rozdělovat po celé Evropské unii já jsem pro rozvoj venkova, ale nemělo, neměly by na to jít eh, přímo, daňové příjmy eh, od britských poplatníků, protože my zavíráme radnice, zavíráme školy u nás v Británii a peníze se, eh, peníze se utrácejí jinde. Každý by si to měl platit sám. Děkuji a nyní poslední zpráva, kde budou vysvětlení. A sice je to zpráva paní Iliany Jotové, politika soudržnosti v horských regionech EU a jako první za GUE jménem frakce paní eh, Senra Rodriguez na dvě minuty. Obrigada, prezidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva je eh, jak částečně pozitivní, eh, tak i negativní. Uznává se tak, také to, že je třeba uznat eh, význam zemědělství v horských oblastech, ale zároveň tady máme negativní prvky, pokud se týče využívání veřejných služeb a veřejných zdrojů surovin myslím, že není možné bez eh, eh, řádného, řádné úpravy, řádné regulace eh, neškodit těmto oblastem. To se týká také veřejného zdravotnictví, veřejného školství a tak dále. To, co zde máme, připravuje cestu proto, aby pokračovalo vylidňování horských oblastí a vítězi budou naopak velké energetiky. Ty zajímají jejich vlastní zájmy, ale nikoli lidé. A to s cíly Evropské unie nemá společného nic, kromě toho, že se takto podporují obnovitelné zdroje energie. Děkuji nyní paní Kristina Morvaj na jednu minutu. Teljesen egyetértek azzal, hogy az Európa... Děkuji. Já eh, naprosto souhlasím v tom, že v Evropské unii ti, eh, kteří žijí v chudých oblastech, eh, v opuštěných oblastech, by se měli dostat blíže, měli bychom jim pomoci a potřebujeme k tomu specifickou strategii. Měli bychom takto postupovat Eh, eh, již v poslední dekádě jsme takto měli postupovat eh, ve všech těch zemích, kde existují tyto nedostatky, kde ten rozvoj není takový, jaký by měl být a kde nedochází ke snižování mezi <clears throat> rozdílu, především rozdílu mezi východními a západními zeměmi. Měli bychom hovořit především o těch znevýhodněných oblastech, měli bychom je uznat, měli bychom je lokalizovat a měli bychom Eh, eh, hovořit i o tom, eh, že destrukce našich venkovských oblastí to je věc, kterou bychom měli uznat, že k tomu dochází. Ta populace opouští tato území, celá území jsou ničena a to díky systematické neoliberální politice Evropské unie, díky volnému obchodu a tak dále. A nyní pan Andres Mamikins na jednu minutu. E, Děkuji, mm, paní předsedající. Pokud jde o e, horské oblasti, to e, je jenom 13 evropského území, ale nedostává se jim speciální pozornosti. Pokud se podíváme eh, na jejich eh, příspěvek eh, k ekonomice EU, je třeba jim věnovat větší pozornost. Proto já jsem pro tuto zprávy. Měli bychom jasně definovat ty horské oblasti v rámci politik soudržnosti. Musíme rovněž myslet na populaci, která žije v těchto horských oblastech. Měli bychom se zabývat takovými tématy, jako jsou klimatické změny a e, říct si, e, jaké oblasti mohou být e, zalidněny. Rovněž bychom měli postupovat efektivně a takováto politika by pak mohla být úspěšná. Monika Mak. Děkuji a nyní paní Monika Makovej na jednu minutu. Mulțumesc. Am votat acest raport pentru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 Evropskou komisi bych chtěla skutečně požádat, aby přišla s rozumnou strategií a e, chránila zejména tedy ty horské oblasti. Um, maybe, maybe Mrs. Mako... E, možná, paní Makové, kdybyste e, možná já vám dám ještě jednou půl minutu, nebylo vás slyšet, prosím ještě jednou půl minutu nebo celou? Can I start again? Takže můžu ještě jednou. A votat acest raport pen... Takže já jsem chtěla říci, že jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože v zájmu Rumunska eh, je v našem zájmu, aby eh, Evropská unie investovala do eh, horských oblastí, do hor, jako jsou Karpaty v Rumunsku, protože my potřebujeme eh, financovat tyto regiony z evropských fondů tak, abychom je mohli rozvíjet, abychom mohli chránit životní prostředí v těchto oblastech. Evropská unie v současné době nemá strategii pro horské oblasti, nemá eh, strategii pro oblast Karpat a my bychom tedy žádali, aby byla vypracována takováto strategie tak, abychom mohli čerpat toto financování a abychom mohli rozvíjet naše horské oblasti. Je velice důležité eh, rovněž nezapomenout na problematiku zaměstnanosti eh, v těchto oblastech. Neustále o tom hovoříme, ale nemůžeme vytvářet nové pracovní příležitosti, pokud do těch eh, regionů nebudeme investovat. Samozřejmě není tam tolik obyvatel, ale je tam celá řada zase turistů a může tam být eh, celá řada dalších činností. Děkuji. Děkuji vám. A nyní by byl na řadě pan Stanislav Polčák, ale nevidím ho v sále, takže nyní poslední řečnice paní McGuinness, místo předsedkyně parlamentu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já jsem samozřejmě hlasovala pro tuto zprávu, neboť jde o to, abychom se postarali o eh, odlehlé a horské regiony členské země potřebují mít vyvážený regionální rozvoj všude. A to, co eh, řekla paní Monika Makovej, že je třeba poskytnout lidem širokopásmové připojení, eh, lékařskou službu, eh, prostě všechny veřejné služby, to je důležité. Takže my toto musíme dělat. Jak jinak chceme, aby lidé zůstávali v těchto regionech, protože by tam, chceme, aby tam měli šanci. A třeba v Irsku máme problém s tím, že z garance za mládež jsou vyloučeni lidé postižení. A to není fér a já myslím, že bychom se tím měli zabývat. Ano, děkuji vám. Slyšíme aplaus galerii, to tady obvykle není zvykem, ale jelikož to bylo po posledním příspěvku, tak to akceptuji. Já vám všem děkuji a budeme pokračovat v zasedání od 15. hodiny. Přeji vám dobrou chuť.